zahájíme naše zasedání, protože mám několik oznámení, to nám eh, chvilku zabere a potom musíme ve na 11 začít hlasovat. Nejprve k pořadu jednání. My k bodu 5 ještě doplníme zprávu o meziinstitucionálních vyjednáváních a eh, potom eh, dialog eh, o organických eh, znečišťovacích látkách, která, eh, který, ten dialog se konal v úterý. Jestli nejsou námitky, tak tak to je pořád na jednání schválen. Mezi dokumenty najdete najdete zprávu o delegaci Envy z mise na summit v San Francisco 12. a 14. září. Summit byl iniciativou, kterou, kterou odstartoval guvernér Kalifornie Jerry Brown, aby posílil globální vnitrostátní a podnárodní závazky, co se týče COP24 v Katovici. Eh, zasedání výboru Envy eh, v lednu eh, se ruší jak ráno, tak dopoledne a zvláštní zasedání s Agri a ITRE na téma lesů za účasti komisaře Hogana se bude konat ve Štrasburku v pondělí 14. ledna v 19 hodin. Eh, v 7 večer. Dnes máme k tlumočení 20 jazyků a jako obvykle eh, vysíláme eh, záznam z celého jednání elektronicky. A máte také zápis ze zasedání z 25. října. Nejsou-li tedy eh, námitky ke konci dnešního zasedání, je tento zápis považován za schválen. Teď, co se týče informace o probíhajících meziinstitucionálních jednáních, mám čtyři věci, které vám chci říci. Za prvé, eh, označování lihovin. Eh, třetí neformální trialog se konal 27. listopadu a po intenzivní práci eh, vám mohu s potěšením oznámit, že jsme eh, dosahli předběžné politické dohody na veškerá politická témata eh, k tomuto návrhu. Debata se zaměřila na tři zbylé balíčky a máme předběžnou dohodu o které se bude ve výboru jednat 22, eh, hlasovat 22. ledna. A potom 10. Eh, eh, prosince ve zvláštním výboru pro zemědělství. Mezitím budou komise oznámí nová ustanovení, co se týče technických překážek obchodu na VTO. A tam dostanou dva měsíce na přeskoumání. A nyní eh, téma plasty. Eh, proběhl 28. Eh, listopadu druhý trialog. Podařilo se dosáhnout přibližné dohody na několik témat, články 10 a o celé řadě definic. Předsednictví potrhlo vlastně přiblížení k parlamentu, co se týče filtru, tabákových filtrů, recyklovaného obsahu nápojových lahví, E, e, a potom, a e, potom expandovaných polystyrenových produktů. A přišli jsme s návrhem kompromisu, co se týče pěti článků, včetně tržních omezení a opatření na snížení spotřeby. Podařilo se dosáhnout pod pokroku, co se týče omezování trhu a e, přílohy 2, kde e, Rada a parlament e, přijali rozšíření kategorie produktů, které je potřeba zakázat a dále se bude debatovat o možných kompromisích, kompromisech a na ten seznam zakázaných produktů se přidají ještě oxo, oxo odbouratelné produkty a e, tím vlastně e, se e, zavede 100% zákaz plastových šálků. Potom uhlíkové emise z aut a VELT. Proběhl třetí trialog 4. prosince, to znamená v úterý Eh, několik témat se nám podařilo předběžně eh, uzavřít, eh, jako měření VLTP, označování aut a nákladních vozů a potom cíle podle článku 1 a potom rozšíření výjimky omezené do roku 2028 a některá úvodní ustanovení, co se týče Eh, podporujícího prostředí. Eh, vyměnili jsme si eh, návrhy kompromisů a protikompromisů, co se týče měřičů spotřeby paliv a přechodu a potom souladu, souladu in-service a analýzy životního cyklu a ekoinovací, ale na tato témata se nepodařilo dosáhnout dohody. Co se týče hlavních témat cílů, a e, nízko a, e, a nulově emisních e, vozů jsou oba dva spolunormotvůrci ještě názorově velice vzdáleni od sebe a nepodařilo se dosáhnout podpory a nový trialog se bude konat v pondělí ve Štrasburku, pravděpodobně od 9 večer. A konečně poslední téma, o kterém chci hovořit, je POPS, eh, to je přepracování nařízení o eh, persistentních organických znečišťujících látkách. Trialog se konal 4. prosince, probral se celý text. Eh, na řadě politických témat jsme se dohodli jako nové úkoly ECHA, ale hlavní zbylý politický vlastně problém, který se týká nástrojů pro změnu příloh, kde rada navrhuje na, eh, nahradit eh, aktiv přenesené pravomoci normálním legislativním postupem eh, pro přílohu 1 a 2 a vypuštěním limitů koncentrace v přílohách 4 až 5 se schválením těchto hodnot pomocí prováděcích aktů, to se nepodařilo dohodnout. Vyjednávací tým parlamentu vyjádřil znepokojení a nespokojenost s přístupem rady Eh, z politických, institucionálních a právních důvodů. Komise také je znepokojená a podpořila eh, stanovisko parlamentu v tomto světle. A parla- vyjednávací tým parlamentu tudíž eh, řekl, že je ochoten se pustit do druhého, snad závěrečného trialogu 18. prosince za podmínky, že Rada ukáže ochotu a flexibilitu k revizi svého mandátu na toto téma. A konečně Eh, byl předán mandát na řa- ohledně řady prvků eh, na odbornou úroveň. Tolik tedy eh, k, oznámí, k oznámením a teď můžeme přistoupit k elektronickému hlasování. A doufám, že jste si připravili hlasovací seznamy a my začneme hlasovat na návrh, o návrhu stanoviska co se týče prováděcí zprávy, nařízení o ochraně zvířat během dopravy v EU a mimo EU. Eh, e Amendment. Eh, návrh 1, kdo je pro? Against. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. Pane Javore, mohl byste přijít sem? Protože mě pletete tím, kde sedíte. Já jsem ho povýšila tím, že jsem ho pozvala sem. Kompromis jedna. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 15, kdo je pro, proti, ověříme 15. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 16. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 54 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 3 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66. Ověříme? Ověříme 64. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 5 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6 pro? proti, drželi se, přijato. 91 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 100 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 101 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pro, proti, zdrželi se. Nezvedáte pořádně ruce, takže to uděláme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Moje hlasovací karta je na cestě. Pro. Takže přijato. 130 pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Končím hlasování. Přijato. 141 pro. Proti zdrželi se, zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. 144 pro, proti, zdrželi se, ověříme 144. Končím hlasování. Přijato. 146 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 147 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 149 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 150 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Zamítnuto. 151 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 152 pro, proti, zdrželi se, přijato. 154 pro, proti, zdrželi se, přijato. 156 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 159 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Now we are voting on a... a nyní budeme hlasovat o návrhu stanoviska o zavádění programu jednotného trhu, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků a evropské statistiky. Návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 81. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84. To je <clears throat> blokové hlasování, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 85, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 87, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 89, kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 91 pro, proti, zdržel se, schváleno. 92 pro, proti, zdržel se, schváleno. 7, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. Schváleno. 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se? EFDD? Ověříme 93. Končím hlasování. Schváleno. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 95 pro proti, zdržel se, schváleno. 96, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 97 pro, proti, zdržel se. Alde je pro, celá frakce, schváleno. 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdržel se, schváleno. 101. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Ověříme 101. Končím hlasování. Schváleno. De- 9. Kdo je pro? Proti? Stržel se? Zamítnuto. 102. Pro? Proti? Stržel se? Ověříme 102. Končím hlasování. Schváleno. 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Oddělené hlasování, 103 první část, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, Alde je, Alde je pro nebo proti. Takže druhou část 103 ověříme. Hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. 11 pro, proti, stržel se, schváleno. 104 pro, proti, stržel se, schváleno. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 18 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 19 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Oddělené hlasování 20. První část, kde pro, proti, zdržel se. Schváleno. Druhá část pro, proti, zdržel se. Ověříme. Končím hlasování, schváleno. 21. 21. Bez hlasování, kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? EKR? Schváleno. Ověříme ještě. Ověříme kompromis 1. Končím hlasování. Schváleno. 24. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto, 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 29 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 31 pro, proti, zdržel se, schváleno, 32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 33 pro, 34 eh, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se, Ještě jednou zopakujeme. 36, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdržel se, schváleno. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 50 pro, proti, zdržel se, schváleno. 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. 55 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se, schváleno, 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 60 pro, proti, zdržel se, schváleno, 3 pro, proti, zdržel se, schváleno, 61 oddělené hlasování, část první pro, proti, zdržel se, schváleno, druhá část pro, proti, zdržel se, ověříme. Druhá část 61. Končím hlasování. Schváleno. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, schváleno. 68 pro, proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné elektronické hlasování o celém stanovisku hlasujeme teď. Končím hlasování. Schváleno. Now we are voting on... A nyní budeme hlasovat o návrhu usnesení o Evropském roku zelenějších měst. Kompromis číslo 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 65 pro, proti, zdrželi se přijat. 66 pro, proti, zdrželi se při zamítnout, 67 pro, proti, zdrželi se přijat, 68 pro, proti, zdrželi se přijat, 69 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 71 pro, Proti? Zdrželi se? Zelení. Jste pro? Zkontrolujeme to elektronicky. Kontrolujeme 71. Zavřeme hlasování. Je přijat. 76 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 74 pro, proti, zdrželi se přijat, 75 pro, proti, zdrželi se přijat, 80 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 77 pro, proti, zdrželi se přijat, 78 pro, proti, zdrželi se přijat, 79 pro, proti, zdrželi se přijat, 81 pro, proti, zdrželi se přijat, 82 pro, proti, Zkontrolujeme elektronicky 82. Uzavřeme hlasování. Je přijat. 83 pro. Proti zdrželi se přijat. 84 pro proti, zdrželi se zamítnut. 85 pro, proti, zdrželi se přijat. 86 pro, proti, zdrželi se přijat. 87 pro, proti, zdrželi se přijat. 88 pro, proti, zdrželi se přijat. 89 pro, proti, zdrželi se přijat. 90 pro, proti, zdrželi se přijat. 91 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 92 pro, proti, zdrželi se přijat. 93 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijat. 98 pro, proti, zdrželi se přijat. 2 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnout 8, pro, proti, zdrželi se přijat 9, pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se přijat. 17 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnout, blok 20 a 1 pro, proti, zdrželi se. Zamítnout kompromis 3 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Končím hlasování. A je přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 31 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 29 pro, proti, zdrželi se přijat. 30. A teď je dodatek k 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 32 pro, Proti? Zdrželi se. SAD je proti? Pro. Přijat. Kompromis 6. Pro. Proti? Zdrželi se. Přijat. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 41 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 44 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 42 pro, proti, zdrželi se přijat, 43 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 45 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 46 pro, proti, zdrželi se přijat, 47 pro, proti, zdrželi se přijat, 48 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 49 pro, proti, zkontrolujeme to. Končím hlasování a je přijat. 50 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. Zelení mě teď pletou a liberálové. Platete se navzájem a končím hlasování, je zamítnut. A jsme u 51 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 52 pro, proti, zdrželi se zamítnout, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 58 pro, proti, zdrželi se zamítnout, Máme ústní pozměňovací návrh u 56. Je někdo proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Budeme tedy hlasovat o 56 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 59. 58 to, že 57 pro, proti, zdrželi se přijat, 59 pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, zkontrolujeme to. A končím hlasování a je zamítnut. Konečné hlasování je elektronicky a zahajuji hlasování. Uzavírám hlasování a text je přijat. A tímto jsme dokončili hlasování pro dnešek. Nic dalšího hlasovat nebudeme. Nyní nás čeká eh, diskuze, ale nechám nám teď eh, dvě minutky, abyste se rozhodli, jestli tu zůstanete nebo jestli musíte někam pryč. Okay, if you wanna... Tak, prosím, usaďte se zpět na svá místa a pokud s námi zůstáváte, pokud ne, prosím, pokračujte v konverzaci mimo sál. Děkuji vám, dámy. Okay. Let's get quiet. Prosím o klid. Další bod je vytvoření pravidel na podporu strategických plánů členských států ve společné zemědělské politice. Takzvané strategické plány SZP. Spravodajem je pan Lavia a dává mu slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. 1. června Evropská komise prezentovala návrh pro nařízení ohledně strategických plánů SZP. V podstatě sjednocuje dva pilíře do jednoho nástroje. Tento návrh komise zavádí nový model založený na nových cílích a klade důraz na eh, politiku zaměřenou na životní prostředí a klimatické změny Tři cíle jsou specifické a jsou součástí našeho mandátu, našeho výboru ENVY. Jedná se o přizpůsobení klimatickým změnám, zmírnění změn, podpoření eh, správného, eh, správného zpravování eh, přírodních zdrojů a šetření zdroji a udržitelnost a podpoření ekonomiky, bioekonomiky a navíc je zapotřebí, abychom měli bezpečné potraviny, abychom chránili zdraví zvířat a aby potraviny měly patřičnou, eh, patřičné nutrienty, nutriční prvky. Eh, to všechno tam je zhodnoceno a konference předsedů eh, rozhodla, že výbor Envy bude přidruženým výborem za článku jednacího řádu 54. A já jsem se zaměřil tedy na tato eh, témata, která souvisejí s naší příslušností, protože mm, to je eh, naše práce ještě bych se chtěl zmínit o tom článku 54 jednacího řádu, než se budu zabývat obsahem. Jedná se o sdílenou kompetenci, ale ve skutečnosti to je tak, že výbor Agri nám ji neudělil. My jsme se neúčastnili a nebyli jsme ani pozváni na slyšení ve výboru Agri, ani na workshopy Agri a neměli jsme ani žádnou úlohu při definování kalendáře, který ve skutečnosti eh, by měl být na základě článku 54 sdílený. Dozvěděli jsme se tedy všechno, až když oni neformálně rozhodli a já bych chtěl zdůraznit, že to tak bylo a po setkání s koordinátory jsme napsali předsedkyni výboru Agri, a konferenci předsedů, abychom o tomto informovali. Tak a teď se mohu věnovat tématu. Za tohoto funkčního období došlo k celé řadě změn v legislativě, zejména prostřednictvím takzvaného nařízení Omnibus, došlo k celé řadě změn. Z mého pohledu nepochybně to je zlepšení legislativy, a e, tato zlepšení vstoupila nedávno v platnost. Je jasné, že SZP je jednou z politik, která je historická a zakládající pro EU a dlouhou dobu byla jedinou skutečnou společnou politikou. A také je jasné, že tak, jak plenární e, zasedání řeklo, SZP musí mít patřičný mm, objem prostředků, aby dostačoval k tomu, aby byla udržena tato e, společná e, politika v zemědělství. E, zemědělská politika tedy potřebuje patřičný rozpočet v následujícím finančním rámci. Nesmí dojít tedy ke škrtům, které by oslabily společnou zemědělskou politiku. A dovolte mi ještě se zmínit o novém návrhu komise ohledně obecné architektury. Eh, já patřím k těm, kdo vždy říkal, že zemědělská politika, společná zemědělská politika musí mít tento charakter té, té společnosti politiky. Komu se nelíbí rozdělení eh, eh, společné politiky na 27 národních politik? Je zapotřebí tedy podle udržet tento společný charakter. Jinak bychom měli 27 jiných odlišných zemědělských politik a ztratili bychom tedy ten charakter společné zemědělské politiky. Současně chápu, že na radě eh, kdy se rozhoduje, který ministr bude moci rozhodnout, eh, když dostane peníze a eh, bude moci je rozdělit, tak který z těchto ministrů řekne ne. My se snažíme tedy udržet eh, směr, eh, tak, aby zemědělská politika nadále byla skutečně společná. A v tom smyslu také předkladám návrhy. Tyto návrhy z velké části souvisejí eh, s 52 pozměňovací návrhy, které už byly předloženy ohledně otázek týkající se životního prostředí. Já jsem se nechtěl v této zprávě zaměřovat na obecná témata, eh, ve kterých už jsem spolupracoval s jinými kolegy ve výboru Agri a tam jsem tedy nechtěl předkládat tedy speciální pozměňovací návrhy. Těch 52 pozměňovacích návrhů se vztahuje především k článkům, které eh, souvisejí s naší příslušností, eh, s naší spoluprací jako výboru Envy. Zeměna se to týká dvou cílů, které mají být konzistentnější s legislativou ohledně životního prostředí. Zaměřil jsem se tedy na to, jak vypadá ta struktura, ta architektura založená na strategických národních pilířích. Samozřejmě jsem se zmínil také o kondicionalitě a o té se ještě zmíním je eh, dobrý nový posílený systém kondicionality a ochrany životního prostředí eh, pro členské státy a dobrovolné pro zemědělce, čím mají být eh, zemědělci konkrétně kompenzováni za dodržování klimatických cílů EU a také u dodržování těch národních cílů, tak je tu velký prostor pro rozhodování členských států ohledně rozdělování zdrojů a úrovně ambicí. To by mohlo vést k situaci, která může způsobit různý 27 politik, protože každá z těchto politik bude mít jinou úroveň ambicí. A proto já jsem chtěl posílit ty společné prvky návrhu a dodat do toho základního legislativního aktu některé prvky, které zůstávaly v původním návrhu na eh, dobré vůli členských států. Já jsem e, přesvědčen, že je dobré mít určitou flexibilitu a že je zapotřebí samozřejmě držovat princip subsidiarity, ale nemůžeme u členských států umožnit, aby každý přijal e, e, rozdílný či protichudný směr. Takže jsem posílil ty společné prvky SZP. Proto jsem dodal několik tedy prvků týkajících se toho základu. Ano, já jsem pro zjednodušení, ale ne pro nacionalizaci. To je ten základní, základní princip. Například pozměňovací návrh 18 hovoří o tom, že členské státy definují seznam Eh, praxí, které prospívají životu prostředí a klimatu. Já jsem ho zásadně změnil tak, že Komise má přijmout akt přesené pravomoci, kde bude seznam činností, které prospívají životnímu prostředí a eh, boju proti klimatickým změnách a z nich si mohou vybírat členské státy. Takže mají si státy vybrat z toho, co už bude stanoveno komisí, tak aby zde zůstal zachovaný ten společný prvek a současně, aby byla umožněná volba členským státům. Také jsem předložil eh, pozměňovací návrhy eh, ohledně toho, že členský stát si má vybrat eh, různé sektory, kde chce posílit tuto politiku a takto to má také zapsat do strategických plánů. Chci zdůraznit, že ten návrh komise eh, je zaměřen na to, abychom dosáhli výsledku. Potřebujeme proto tedy solidní eh, rámec, který bude umožňovat i monitorování výsledků politiky ohledně konkrétních cílů stanovených jednotlivým členskými státy. Přitom musíme dbát na to, abychom přešli nějakým unikovým cestám a eh, abychom dbali jak na výdaje, tak na výsledky. U definic v některých případech jsem se odkazoval na to, co bylo velice obtížné eh, v minulosti v nařízení Omnibus. Chtěl jsem tedy předejít tomu, že po dvou letech, eh, po, omni, po té, co vstoupil v platnost Omnibus, se změní směr. Protože ta dohoda, které bylo dosaženo, mi připadala mnohem lepší než ten návrh ze strany komise. Samozřejmě se také předložil návrhy ohledně mladých lidí, ohledně flexibility pro převody. Chtěl jsem větší e, e, flexibilitu pro zprávu a řízení. A všem členským státům, které mají regionální, nejen tedy národní e, možnost zprávy, aby tu, měli tuto možnost. A také jsem se zabýval vstupem v platnost. Proč? Není to věc, která by nám přímo příslušela, ale myslím, že se musíme vyjádřit. Své stanovisko musím rád zasnít. Za minulého funkčního období jsem byl zpravdem na řízení, horizontálního řízení o SZP a vedli jsme spoustu trialogů, abychom byli schopni nadefinovat, oč se jednalo. Vzhledem k tomu, že kdy by to dobře dopadlo, tak se nám to podaří odhlasovat při prvním čtení v plenárce a e, blíží se evropské volby. Bude se vytvářet Evropská komise poté, až tedy bude nový parlament. To znamená, že nebudou moci hned začít eh, s trialogy a vzhledem k tomu, kolik trialogů eh, bylo zapotřebí v minulosti, aby se dosáhlo k definici tak významné politiky, tak si myslím, že nám, eh, že na to bude potřeba si rok 2020. A nemyslím si, že od 1. 1. 2021 ta politika bude moci vstoupit v platnost. Proto jsem navrhl, aby vstup v platnost nové politiky byl pozdržen eh, s tím, eh, co už známe z nařízení Omnibus. Nařízení Omnibus nadále bude platit. Při této diskuzi si musíme také dobře uvědomovat, jak je relevantní počet eh, pozměňovacích návrhů eh, ve výboru eh, Agri. Je jich dost. 4400 a něco navíc, takže jich není pár. A to ještě více zkomplikuje celý postup od nynějška až na plenárku. Já si přeji, aby oba dva výbory, tak jak to stojí v článku 54, mm, spolupracovali na eh, prvcích, které jsou tedy v naší sdílené kompetenci, aby zde nebyl pokus ze strany Agri eh, převládnout nad našimi stanovisky, které zapotřebí vyslechnout. Takže my v našem kalendáři budeme muset toto eh, zvažovat a um, brát v úvahu, co bude rozhodnuto v Agri, abychom my měli odhlasováno ve výboru předtím, než se bude hlasovat na Agri. A tady se zastavím. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní dám slovo stínovým zpravodajům, ale musím nejprve rozvrhnout čas. Takže dejme tomu každý tři minuty. Paní Melior. Děkuji vám, paní předsedo. Já se pokusím to vzít krátce, nicméně eh, některé body zmínit musím. Moc krát děkuji zpravodaji panu Laviovi. Eh, v mnoha ohledech sdílím jeho názor, zejména potom ty tři body, eh, kde potřebujeme více evropské politiky a žádnou nacionalizaci. Druhá poznámka, kterou zcela sdílím, to je všechno, co tu bylo řečeno ohledně postupu. Já to vidím vidím podobně skepticky. A třetí bod, který eh, bych chtěla zdůraznit, eh, to jsou transfery prostředků, eh, tak jak to bylo navrženo. Tady SD sdílí názor zpravodaje. Ještě bych se chtěla soustředit na pár bodů, které budou potom obsaženy v mých pozměňovacích návrzích. Je to jednak otázka účelové vázanosti. K tomu budu podávat pozměňovací návrhy. To, tato účelová vázanost musí být možná v první prvním i ve druhém pilíři. A tady výbor Envy může do celé diskuze přispět zejména tím, že z toho velkého koše eh, zemědělské politiky by se daly financovat opatření eh, klimatického charakteru. Eh, tady navrhujeme 50 v prvním i druhém pilíři, aby bylo účelově vázáno. Cílem toho všeho by mělo být, aby na životní prostředí a klima šla určitá garantovaná částka, ale také i na sociální potřeby související s životním prostředím. Připomínám ještě eh, zprávu účetního dvora, eh, který neustále říká, eh, že tyto peníze musí být používány zacíleně Eh, a musí být financována více biodiverzita a klima. Eh, k dalším otázkám jsem skeptická a navrhuji je úplně zrušit. Eh, není to příliš dobré pro životní prostředí a klima, zejména vzhledem k intenzivnímu zemědělství a masnému sektoru. To, co se financuje v této oblasti, se dá velice dobře financovat i z jiných e, zdrojů, e, takže tady nechceme e, nějaké střety kompetencí. A ještě bych chtěla říci, že musí být posílena kondicionalita, tedy všechny přímé platby musí být navázány na konkrétní podmínky. To znamená, že členské státy se musí postarat o to, aby zemědělci dělali více a aby přijímali efektivní opatření na ochranu přírody a životního prostředí a aby významně snížili e, používání e, rostlinných postřiků a, a e, aby příslušným způsobem ošetřovali ovocné stromy a tak dále. V článku 6 je to velice precizně sformulováno. Potom bych chtěla říci, že Združení na ochranu životního prostředí i vědci čím dál více Říkají, že to zastropování příliš nefunguje, že by to mělo být dobrovolné. E, pokud to ale členské státy budou požadovat, tak si myslím, že je tady potřeba zohlednit ty tři body. A to je podpora mladých zemědělců a také ekoschémata a e, pojištění zaměstnání. Eh, pozměňovací návrhy, těch tedy nebude 4 tisíce, ale přesto eh, pár jich z naší strany předloženo bude. Děkuji. Děkuji, paní Višněvská. Děkuji bardzo, paní předsedající. Šanovní... Děkuji, paní předsedající. Já děkuji zpravodaji za dobrou práci. Nová struktura společné zemědělské politiky ve mně vyvolává smíšené pocity. V mnoha oblastech se názorově zpravodaji blížím. Na jednu stranu jsem ráda, že více kompetencí přijde členským státům a to by mohlo přispět k lepšímu využívání finančních prostředků. Na druhou stranu se také obávám, že by to mohlo vést ke zvýšení byrokratické zátěže eh, pro zemědělce a příjemce. Proto podpořím eh, pozměňovací návrhy zpravodaje i co se týče odložení zavedení nového modelu. Souhlasím také, že bychom měli zachovat doposud, eh, eh, doposud eh, používanou úroveň financování SZP. Jsem poněkud šokována novými ekologickými cíly. Nechci umenšovat úlohu zemědělství v omezování nebo snižování změny klimatu, ale výsledná byrokratizace by mohla omezovat potenciálně pozitivní výsledky. Hovořím ku příkladu o cíli udržitelného řízení, závazky, které se týkají cílu na ochranu životního prostředí, by mohly vést k tomu, že chudší členské státy budou méně konkurenceschopné, protože méně bohaté členské státy nebudou mít dost peněz na to, aby se přizpůsobili novým cílům. Takže Pakliže strategický plán bude tyto cíle obsahovat, to musí znamenat, že financování společné zemědělské politiky je potřeba posílit. A e, za tímto e, účelem také podám pozměňovací návrhy. Platby farmářům je potřeba vyrovnat a Mělo by také eh, dojít eh, k přenosu, k převodu mezi pilíři. Nesouhlasím se zpravodajem, který tyto převody chce omezit. Eh, zpravodaj, co se týče některých aspektů, již omezuje rozsah návrhu komise, ale já nejsem ochotná zavádět více ukazatelů, tak jak to Eh, stojí v článku 7 a moje pozměňovací návrhy se pokusí omezit eh, rozsah těchto indikátorů. Děkuji, pan Gerbrandy. Děkuji, paní předsedající. Já plně podporuji eh, návrh zprávy Giovanniho. to chci říct si úvodem. Myslím, že jeho linie je správná, zvláště co se týče aspektů ochrany životního prostředí. Než se pustím do ozeleňování a do naší úlohy v celé této debatě, chci položit Evropské komisi několik otázek. My víme, že Evropská komise pracuje na základě databází a na základě racionality. To je v návrzích důležité, ale e, v odvětví zemědělství se racionalita jakoby vytrácí. E, ta v těch e, návrzích není vůbec obsažena, je, ty návrhy jsou čistě politické a Naštěstí účetní dvůr vydal velice ostře formulované zprávy, jednu v listopadu, jednu v dubnu a poukazuje na nedostatek racionality v návrzích komise. Dva příklady. Za prvé, Komise vychází eh, ve svém návrhu ze skutečnosti, že odvětví zemědělství je nezbytné pro ekonomiku venkova. Ale ono to tak není. 96 ekonomiky venkova eh, pochází z průmyslu a služeb. Zemědělství, podobně s rybolovem, představuje pouze 4 ekonomiky venkova, neboli nenese ekonomiku venkova. Za druhé, Údaje pro, pří, eh, pro přímou podporu příjmů jsou založeny pouze na eh, příjmech z, eh, ze statků samotných. Veškeré další příjmy nejsou do té podpory přímých příjmů vůbec nebo od přímé podpory příjmu vůbec započteny, což znamená, že ty příjmy vypadají jako velice nízké. Pakliže má farmář příjem někde jinde a nezapočítá, nezapočítává se to do výpočtu celkového příjmu rodiny, no tak je ten výsledek úplně jiný. Takže ta, celý, ten, celý ten návrh eh, postrádá racionalitu. A já stále ještě čekám na odpověď komise na tuto kritiku vznesenou ze strany účetního dvora. A teď k ozeleňování. Plně podporuji Giovanniho, že eh, znovu znárodňování je velice nebezpečné, pakliže nebudeme mít nějaký systém, kdy ozeleňování by nebylo reflektováno ve vnitrostátních politikách, protože víme, že Eh, členské státy mají určitý zájem, co se týče společné zemědělské politiky, to znamená dostat maximum peněz pro své vlastní farmy. Členským státům jsou eh, úplně ukradené, tak říkajíc, eh, jsou úplně ukradená ta ozeleněvací kritéria. A tento parlament se k tomu staví úplně jedna, stejně, protože naposledy zcela nařadil veškeré návrhy na ozeleňování, které pocházely od komise. Komise je tedy jediný subjekt, který bojuje za zájmy ochrany životního prostředí v oblasti eh, zemědělství, ale jsou v tom zcela izolováni. Takže mám velice důrazný požadavek. Musíme mít v tom návrhu eh, kvantifikovatelné návrhy, tak, aby eh, odvětví zemědělství konečně mohlo sehrávat svou odpovídající úlohu. Děkuji, pan Eichhout, dvě minuty. Děkuji, paní eh, předsedající. Je velice obtížné hovořit po Herbertu Jahnovi, protože i já jsem eh, bych velice rád eh, býval začal citovat účetní dvůr a pak bych vám býval dal hádat, koho to vlastně cituji, ale on mi tedy vzal vítr z plachet. Nedá se nic dělat. I přesto bych také chtěl eh, od komise vědět, jak se reagují na eh, účetní dvůr, protože to, co eh, o nich účetní dvůr píše, to je velice ostré. Zdůrazním několik bodů v hodnocení dopadu. Říkají, že robustní důkazy pro zachování dosavadních pravidel, financování SZP zcela chybí, využívání přímých eh, plateb se omezuje na hektary a to vůbec neodpovídá na řešení environmentálních a ekologických problémů a že cíle eh, klimatické akce jsou nerealistické. I přes ambice komise tento návrh nereflektuje jasné navýšení eh, ambicí, ambicí v ochrany životního prostředí a komise chce přejít z jednoho modelu na druhý, co se týče SZP a není jasné, jakým způsobem by komise zajistila eh, ambice na ochranu životního prostředí a klimatu v členských státech. Takže eh, možná, že to zní, jako kdyby to psal někdo zelený, ale to napsal to napsal eh, účetní dvůr, takže by se měla komise nad sebou vážně zamyslet, protože opravdu neodvedla dobrou práci. My jako parlament to musíme vzít také vážně. Pakliže má SZP lépe fungovat v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, tak musíme drasticky reformovat návrh komise. A tady chci poděkovat zpravodaji Giovannimu, protože on to také sám uvádí ale ve svých návrzích potom Kdybychom opravdu to vyjádření účetního dvora vzali vážně, tak musíme jít trochu dále, než co ty, Giovanni, navrhuješ. Já tedy bych vám rád jako zelený eh, pomohl vyhovět námitkám účetního dvora. To je opravdu důležité a od komise chci vědět, jak budou reagovat a jakým způsobem budou chtít změnit, přizpůsobit své návrhy, protože to můžete ještě udělat chystáme se na jednání. Budete se držet eh, svého eh, návrhu, jak to klasicky komise vždycky dělá, tady máte návrh a teď se s ním nějak poradte, a nebo budete brát ostatní instituce vážně a přizpůsobíte svůj návrh ještě před eh, vyjednáváním. My se podle toho budeme řídit, my budeme podle toho pracovat, budu pomáhat zpravodaji a doufám, že tehdy konečně výbor Agri začne naslouchat místo toho, aby neustále eh, považoval tyto peníze za peníze farmářů, ale oni jsou to peníze daňových poplatníků. My musíme dbát na to, aby byly správně vynakládány. To musíme zajistit a doufám, že nám komise v tom eh, pomůže tím, že vylepší svůj vlastní návrh. Děkuji, pane Eichauté. Tolik tedy eh, k seznamu stínových zpravodajů a teď eh, seznam řečníků mezi poslanci. A budeme mít řečnický čas. Dvě minuty. Prosím, dodržujte řečnický čas. Pan Dorfman. Yeah, thank, thank you, Děkuji. Paní Předsedkyně, já souhlasím s tím, co říkal Giovanni Levia. V naší práci na Envy se musíme zaměřit na to, co skutečně je mm, nám příslušné ve výboru Envy. To platí i pro jiné legislativní texty. I pro text, kterým já se zabývám jako zpravodaj. I tam máme nějaký eh, problém s kompetencí ohledně výboru Agri. SZP musí zůstat skutečně společnou politikou. V tomto kontextu eh, nového modelu musíme být eh, obezřetní a zachovat to společné pojítko. Ale jedná se také o politiky, které mají být udržitelné. A to znamená, že v jednotlivých členských státech nebo v jednotlivých místech Evropské unie zde mohou být velice rozlišné potřeby. Když chceme zelenější společnou zemědělskou politiku, udržitelnější společnou zemědělskou politiku, může to znamenat, že k tomu potřebujeme právě státní nebo regionální kompetenci, aby rozhodla, aby to odpovídalo potřebám zemědělců, které mohou být úplně odlišné v daném zemědělském prostředí. E, samozřejmě musíme podporovat udržitelnost. Možná bychom my také mohli trochu změnit znění, protože my eh, eh, říkáme, eh, držíme v rukou peníze a pokud je chcete, tak za trest musíte mít zelenější zemědělství. Eh, ne, mělo být především o to, aby byly vysoce kvalitní zemědělské produkty a to udržitelným způsobem, protože udržitelnost souvisí s kvalitou. Proto bychom i my sami měli trochu změn, měli změnit způsob, jakým se vyjadřujeme. Eh, potom ta pravidla, mm, na kterých se můžeme shodnout, myslím, kolegové říkali, že jsme se spletli u ozelenění. Ano, to už bylo špatné od počátku, nebo popletené, eh, protože eh, zemědělci to pochopili jako něco úplně absurdního, eh, protože tato opatření potom mohou postihnout Evropskou unii, protože ty, ta prostředí jsou odlišná. A účetní dvůr teď říká, že to bylo naprosto neúspěšné, jak vidíme. Takže bychom měli mít pravidla, na kterých se můžeme shodnout a měli bychom správně je zkomunikovat. Děkuji vám, paní předsedkyně, také eh, chci poděkovat za práci kolegovi eh, Laviovi. Ještě mám takovou otázku ohledně eh, toho kalendáře prací. Jestli tedy nebude ohroženo naše stanovisko. Já samozřejmě podporuji podporuji eh, obecné zaměření, eh, tak jak je stanoveno naším eh, navrhovatelem a ohledně článku 6. Tam je zase článek komise 43, ty, ty si musí odpovídat. A potom bych se chtěla zmínit ještě o návrhu komise. V článku 8 a 9 se říká, že zapotřebí podporovat místní rozvoj, sociální rozvoj a také bioekonomiku a Víte, co mě líto, ale tam se hovoří o bioekonomice, tam není žádný konkrétní e, příklad. To je mi opravdu líto. Podle mého by bylo zapotřebí, aby urgentně komise vytvářela nějaký proteinový plán evropský, a to ve společné zemědělské politice, protože 70 Eh, proteinů eh, rostlinného původu je z geneticky modifikovaných eh, plodin. Já si myslím, že společná zemědělská politika musí mít skutečně na, na, mm, jako cíl dva cíle, ten cíl musí být dvojí a to musí být ochrana životního prostředí a také mm, kvalita nebo tedy bezpečné zdravé potraviny, které budou udržitelné. Musíme být eh, zodpovědní, jak už řekl kolega Dorfman. Kondicionalita nemá umožnit eh, eh, zemědělci, aby se nechoval tedy rozumně a schudným způsobem. Pan Švapirik? Plaats, dan kan kolega Lafia, Hilma in. Děkuji vám. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Laviovi. Souhlasím s tím, co předkládá a souhlasím také s panem Dorfmanem. Nemusím to všechno opakovat. Pokud jde o vztah zemědělství a prostředí, tak je zapotřebí, aby se sešly společně výbory Envy a e, Agri. A je potřeba zapojit oba výbory. Pan Gerbrandy řekl několik věcí, se kterými tak úplně nesouhlasím. V Nizozemí máme 168 oblastí Natura, eh, kde se zapojují tisíce zemědělců. Pak eh, je tu také těch 30% v pilířích, A je možné odměňovat zemědělce za to, co dělají, místo toho, abychom, jim uval, abychom na ně uvalovali omezení. E, to jsou důležité body, na kterých doufám, že se shodneme. Podle mého názoru bychom měli uchovat tu základní částku pro zemědělce, protože z hlediska potravinové bezpečnosti a životního prostředí to není nic samozřejmého. Je potřeba se postarat o to, aby se peníze dostaly k zemědělcům. Takže, pane Gerbrandy, chtěla bych říci, že je, je potřeba, aby se peníze dostaly tam, kam se dostat mají. A pokud jde o fond eh, tržní inovace, tak to nestačí. Je potřeba, aby se peníze dostaly přímo k zemědělcům. A aby také šly peníze na ochranu přírody. Děkuji, paní Ayuso. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Laviovi za jeho návrh. Obecně vzato s ním souhlasím, zejména pokud jde o uchování míry financování společné zemědělské politiky, které je nutné. A je nutné, abychom se vyhnuli eh, tomu, nakolik komise dává členským státům volnou ruku. Je nesmysl, abychom měli 27 různých společných zemědělských politik. Zároveň si myslím, že bychom měli vstup v platnost odsunout na rok 2020, nejenom proto, že je tu mnoho pozměňovacích návrhů, ale také proto, že za tak krátkou dobu není možné nalézt řešení. Pokud jde o články, pro které je příslušný náš výbor, hodlám podat pozměňovací návrhy k článkům 5 a 6 cíle. Tady je potřeba věnovat zvláštní pozornost potřebě zaručit potravinovou bezpečnost a také boji proti odlidňování. Pokud jde o indikátory v článku 7, tak bych zahrnula ještě další, jako příspěvek lesů k čištění ovzduší. A kromě toho bych chtěla odstranit možnost Evropské komise zavádět nové indikátory prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. Pokud jde o článek 42, myslím si, že ta hodnota 10% by měla být uchována pro eh, agroenvironmentální opatření a myslím si, že je možné navýšit míru financova- spolufinancování z 50% na 55%. Právě tak by měly být zahrnuty eh, programy na podporu včelařství. Je nutné také posílit investice do inovací. U článku 65 si myslím, že členské státy by mohly obdržet pomocné, jakožto kompenzaci, ale spíše jakožto pobídku k tomu, aby chránili životní prostředí. To je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji vám, paní Grostet. Děkuji mnohokrát, paní eh, předsedkyně. Já jsem nechtěla mluvit hned na začátku, protože to, co se týká výboru Agri, eh, znám trochu méně, ale když jsem se vyslala kolegu Laviu, tak eh, jsem si říkala, že ho musím především plně podepři, podpořit, protože úplně souhlasím, je mi hluboce líto, že kolegové z výboru Agri mají za to stále, že zemědělství patří prostě do jejich kompetence a že jim do toho nemají vstupovat jiné výbory. To je, myslím, nepřijatelné. Toto no, ozelenění zemědělské politiky myslím, že není úplně dobré označení, protože bychom měli hovořit především o udržitelném zemědělství. Tam je pak jasné, že je to zemědělství a že v jejím centru stojí zemědělec, ale musí to být udržitelná činnost a pak to také musí zůstat zcela jasně společná zemědělská politika, protože racionalizace eh, zemědělské politiky by byla katastrofou. V tom tedy podporuji pana Laviu. Byla jsem přesvědčena, že, eh, překvapena, že pan kolega Dorfman Eh, říká, že v některých regionech musí mít jiné požadavky. Ale přece ty principy musí pro všechny stejné a pak eh, samozřejmě se můžeme přizpůsobit, protože to klimatické eh, změny tu jsou, je to různé použití pesticidů v jednotlivých regionech nebo zemích, takže takovou flexibilitu mít musíme, ale jinak ty principy musí být stejné pro všechny. A velice zblízka si to přečtu a možná předložím nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji. Panu Hujtema. Yes, thank you very much, uh, chair, and I would like to thank... Děkuji mnohokrát, chci poděkovat zpravodaji za tuto zprávu. Mám takovou velikou prozbu a varování, bych chtěl říct, abychom zlepšili to um, sdělení poselství o ozelenění, protože my se shodneme, že ty opatření na ozelenění nefungují. Nemají to rádi ani farmáři, takže s tím je zapotřebí něco udělat. Jsem přesvědčen, že důvod, proč eh, eh, opatření na ozelení nefungují, protože jsou založeny na opatřeních. Protože když jste zemědělec, musíte přijmout nějaký univerzální postup z Bruselu a on řekne, když to nemohu udělat tady na své farmě, tak co s tím mám si počít? Eh, farmáři tedy nějakým způsobem odkliknou eh, to políčko, aby dostali peníze, ale my bychom chtěli, pokud chceme zlepšit to ozelenění, tak se musíme zaměřit na výsledky. A těch můžeme dosáhnout různými způsoby. Tím také poskytneme prostor pro podnikavost, pro nové myšlenky, pro inovace, pro zemědělce, aby mohli spolupracovat mezi sebou, aby spolupracovali třeba i s jinými aktéry takže bychom to neměli vytvářet jako příliš rigidní strukturu, ale měli bychom se zaměřit na dosažení výsledků. V tom souhlasím, že potřebujeme jasné cíle, i ohledně toho například, kolik peněz se na to vynaloží. Ale každého bychom měli varovat, abychom nespadli zase do toho stejného eh, principu. Bojíme se renacionalizace, takže zase vytvoříme systém založený na předepsaných opatřeních. Ne, to nefunguje. Zaměřme se na výsledky a tam mějme jasné cíle, abychom předešli renacionalizaci. Tak budeme právě chtít tyto dobré výsledky. A otevřeme takto myšlení lidí, eh, aby například eh, to byla platba na eh, výměru. Ale místo toho bychom měli především mít platbu na čin, na výsledek. Já, was <clears throat> co se týče spolupráce mezi výborem Agri a Envy, eh, to se musíme ptát, kdo stojí v cestě. A eh, já vím, že zpravodaj, eh, zpravodaj z výboru Agri, ten je konzervativní a má mnoho výhrad. Já si myslím, že je správné, že oba dva výbory na tomto důležitém tématu spolupracují, protože bez slušné zemědělské politiky nedosáhneme klimatických cílů, nedosáhneme ani zemědělských cílů a je nesmírně důležité, aby ta spolupráce byla. E, K návrhu komise mohu jenom říci, že pan Hoben se právě chystá tu e, vlastně ukončit e, společnou zemědělskou politiku a rozdělit ji na 27 jednotlivých, jako prostě to nemá nic vlastně společného se, po, lečnou zemědělskou politiku. A co mě nejvíc děsí na tomto návrhu je, že ekologické a ekologická opatření jsou naprosto dobrovolná. E, se ozeleňováním to nevyšlo, to víme všichni, ale teď ještě říci, e, dělejte si všichni, co si myslíte, že bude důležité, to je cesta tam, že členské státy s tím nejvlastně eh, eh, nižším standardem budou určovat tempo. To si nemůžeme dovolat, dovolit. Já jsem proto, abychom eh, kvalifikovali veškeré platby podle ekologických standardů, klimatické politik, aby, aby nebylo řečeno, máš nějakých hektar, tak dostaneš peníze z Evropské unie. To je nejloupější forma dotací. Ty cíle také vůbec nepasují. Ty Eh, cíle podle ně, někoho eh, znamenají racionalizaci, orientaci na, eh, na export, ale to není žádná ekologická politika zaměřená na cíle. Já mohu říci, že to tady zaznělo velice dobře a když potom pan Hogan na zasedání řekl, že vlastně nebyl jeho návrh pochopen, tak to opravdu musím, musím říci, že neví, co je správné. Takže zpracujme společně, abychom tu společnou zemědělskou politiku obrátili tím správným směrem, aby to nešlo takto. Děkuji, paní Kadenbach. Děkuji. Eh, já eh, také pracuji ve výboru pro rozpočtovou kontrolu a eh, v posledních letech jsem vždycky odpovídala za každou zprávu, která se týká evropské zemědělské politiky a vidíme, že toto se vyne jako červená nit vlastně veškerými těmi zprávami, veškerými těmi tématy, eh, že se dostatečně nebere ohled na ekologii ze strany komise. Eh, vlastně, že vůbec komise nebere v úvahu kritiku účetního dvora eh, vůči SZP v posledních letech. A já nesouhlasím s paní Štar, nemyslím si, že peníze evropských daňových poplatníků Eh, se mají považovat za nějaké fixní poplatky, které půjdou eh, zemědělcům, je potřeba, aby byly propojeny teda, eh, tedy s nějakým cílem, který bude mít veřejný, veřej, nějaký veřejný benefit, také ekologický benefit. O to, o to tedy jde a to, o to také jde účetnímu dvoru. Dobře, děkuji. Pan Niat od komis- za komisi. Máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já chci nejprve poděkovat eh, zpravodaji panu Laviovi za eh, kvalitní zprávu, eh, kterou zde dává na stůl, je vyvážená a rozhodně dobrý odrazový můstek pro debatu ve výboru. Já nejprve svůj stručný příspěvek zahájím takovým, eh, takovou charakterizací té obecné architektury, o níž nám zde běží. Když se podíváme na současnou SZP, tak docházíme k závěru, že vlastně ten princip, že jedna velikost eh, bude eh, platit pro všech 27 členských států, které každý mají jiné klimatické, ekonomické, zemědělské podmínky, že takhle už to dál nepůjde z toho vycházíme v našem eh, hodnocení a ten návrh, který máte před sebou, z toho vychází. Eh, jmenujeme to tedy eh, nový model dosahování výsledků, vychází ze tří pilířů, to znamená, že e, odstupujeme od systému, který, e, který vychází pouze z respektování e, těch podmínek, jak řekl pan Hutema. Za druhé, chceme poskytnout více subsidiarity členským státům, aby oni si mohli rozhodovat podle opatření, která potřebují. A za třetí, všechno by mělo také vést ke zjednodušení jak pro farmáře, tak pro vnitrostátní orgány jestli to povede eh, k 27 izolovaným eh, zemědělským politikám eh, v členských státech, s tím nesouhlasím. My jsme tímto návrhem um, navrhli nebo ustavili takový rámec, a je to také stanovisko právní služby parlamentu, kdy zavádíme pilíře, které budou společné pro všechny členské státy. Budeme mít poprvé společné cíle, které budou eh, reflektovány v nařízení, budeme mít společnou sadu ukazatelů a je tam silný systém zprávy v tomto nařízení, podle nějž členské státy si vypracují strategické plány SZP, které potom předají k hodnocení komisi a komise je pouze schválí, pak, když budou v souladu s pravidly a pak, když budou v souladu s cíly, již chceme společně dosáhnout. A potom je tam jeden konkrétní bod navržený panem Laviou a z toho také trochu vyplývá, jak chceme Eh, postupovat. Komise chce eh, tedy aktiv v eh, přenesené pravomoci. Když se podíváme na zkušenosti s ozeleňováním, tak se domníváme, že komise prostě neví úplně všechno. Členské státy možná jsou v lepší pozici, aby zjistili, jaké ekologické systémy budou eh, přinášet větší hodnotu a lepší výsledky a lepší výkonnost. Takže ne eh, berme členským státům iniciativu, eh, umožněme jim, aby toto navrhli sami, ale nechceme předepisovat členským státům úplně všechno tak, jak jsme to dělali v minulém období s ozeleňováním. S tím se chci ještě vrátit k těm ekologickým prvkům v tomto všem. Víte, že v zásadě vycházíme tedy z těch tří pilířů na všechno, co se týče přímých plateb a posílené kondicionality. Eh, vycházíme z toho, že všichni farmáři toto budou muset respektovat a bude tam systém eh, vlastně křížové, eh, křížové kompliance a systém ozeleňování, určitý, určité systémy. A tady zabudujeme určitou nezbytnou flexibilitu pro členské státy, aby vzali v úvahu lokální a regionální potřeby. Druhý pilíř bude představovat povinná schémata v fázi 1 a 2 a bude to dobrovolné pro farmáře, ale ne pro členské státy. Členské státy budou mít povinnost eh, toto odstartovat a nabídnout to farmářům. A potom také jsme toto jaksi sjednotili tím, že v článku 92 je vlastně právní závazek pro členské státy ve strategickém plánu SZP, kdy nám dokáží, že vlastně mají vyšší ambice eh, v oblasti ochrany životního prostředí a boje proti klimatickým změnám. Takže Tyto všechny tři aspekty společně představují eh, silnější základ pro eh, dosahování silnějšího boje proti změnám klimatu a ochrany životního prostředí a tím, s tím, že jsme vzali v úvahu veškerá poučení z minulých chyb. Ještě dva body, převod mezi pilíři, chápu, o co vám běží, ale to je záležitost, která vychází z víceletého finančního rámce a tím to tedy budou mít na starosti jiné subjekty e, institucí, ty nám řeknou, co máme dělat a já chci jenom upozornit na jednu věc. Skutečnost, že navrhujete ne, vlastně nepřevádět peníze z pilíře 1 do pilíře 2, to neznamená, že lépe ochráníte eh, životní prostředí a zabráníte klimatickým změnám, protože v prvním pilíři máte ekorežimy. Členské státy se mohou eh, rozhodnout, že se více zaměří na ekorežimy a že tam chtějí nalít více peněz a měli by mít tedy tu nezbytnou flexibilitu v převodu při převádění peněz. A potom přichází dotaz na hodnocení dopadů a stanovisko účetního dvora. Všichni víte, že komise naprosto odmítá obvinění, s nimiž e, účetní dvůr přišel ze své, ve svém stanovisku. Komisař Hogan to řekl e, na veřejnosti a velice také dlouho o tom mluvil ve výboru Agri. A a vypracovali jsme, jsme i písemnou analýzu, kdy rozebíráme stanovisko účetního dvora. Bod po botě a upozorňujeme na neporozumění a nedorozumění, co se týče toho, oč nám běží, čeho chceme dosáhnout. A Spolupracujeme na tom i s předsedou výboru Agri a já jsem si jist, že i váš výbor dostane kopii tohoto eh, dopisu, abyste i vy si mohli bod po bodu prostudovat naši reakci na, nás, na názor uh, účetního dvora. Jinak, co se týče toho hodnocení, byly stovky stránek a eh, nejpro, nejpodrobnější se týkalo uh, víceletého finančního rámce a to je také potřeba prostudovat. Konečně závěrem k odstartování reformy. My se domníváme, že ta reforma by se měla dostat na pole a k farmářům co nejrychleji a Budeme tedy více ctižádostiví i v tomto směru, eh, ne tedy až roku 2023, ale mnohem dříve. Děkuji. Děkuji a nyní tedy zareaguje pan zpravodaj, pan Lavia. Paní předsedkyně, dovolte mi, abych poděkoval všem kolegům za rozmanité příspěvky. Poskytují nám i mě další dodatečné prvky, abych e, sestavil ve výboru e, tento text. Rád bych e, zareagoval na některé poznámky, například na posílení toho charakteru ochrany životního prostředí, souvislosti s politikou a s platbami. A na druhé straně především chci připomenout sám sobě, především sám sobě. Všechno co jsme odvedli jako práci zde ve výboru, je zaměřeno na ochranu životního prostředí proti klimatickým změnám v různých odvětvích. Není možné, aby se kladly silné limity energetické produkci nebo průmyslové produkci, aniž bychom tak eh, chtěli eh, eh, přispět k ochraně životního prostředí. Takže já si myslím, že i v tomto případě v zemědělské e, politice musíme takto přispět. Já jsem vyjádřil už takovýto návrh. Vidím, že e, někteří kolegové říkají, že členské státy by se mohly lépe přizpůsobit, když se budou rozhodovat na základě svého územního plánu což je samozřejmě i stanovisko komise. A já si myslím, že ten návrh, aby komise vytvořila takový seznam prostřednictvím aktu delegované pravomoci, aby si členské státy mohly vybrat, tak tím bychom umožnili, že to bude určitá sada možností, což samozřejmě má svůj dopad. Tím že by se relevantním způsobem delegovaly tyto pravomoce členským státům, bych nerád, aby došlo k tomu, že se eh, rozmělní eh, možnost toho, jak zemědělci může přispět ochraně životního prostředí. Samozřejmě zhodnotíme všechny návrhy, zní zajímavě a teď, když poslouchám kolegy, A slyším, že mnozí mm, se shodnou víceméně e, se spravodajem, takže bych byl rád, aby nebylo příliš mnoho těch pozměňovacích návrhů, aby nekomplikovali příliš naši práci a e, abychom stihli vše shodnout v patřičném časovém horizontu. Jak už jsme o tom hovořili se sekretariátem, potřebuji lhůtu pro pozměňovací návrhy a to 11. Ano, 11. prosince a proto bych chtěl požádat, eh, protože i ve světle toho, že vím, že tu je určitá koncentrace mnoha zpráv, protože všichni eh, směřujeme eh, jako ke konečnému tedy cíli k, mm, k dubnové plenárce, tak bych chtěl požádat politické skupiny, které mají například méně personálu, tak mají větší potíže s tím, tak bych chtěl abychom 13. na 13. tedy protáhli tu lhůtu pro pozměňovací návrhy, abychom byli schopni opravdu schromážit všechny návrhy a abychom takto nakonec mohli mít silné stanovisko za náš výbor, který pak, které pak předložíme výboru Agri. Děkuji mnohokrát. Lhůta je 13. prosince pro pozměňovací návrhy. Doufáme, že hlasovat budeme v únoru zde ve výboru Agri. Tím tedy končí tento bod na pořadu jednání a budeme se věnovat eh, Evropskému semestru pro hospodářské politiky a jejich koordinaci eh, přehled eh, ročního růstu z roku 2019, pravda pan Kovačev a já mu předávám slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, kolegové, budu se snažit být stručný a vysvětlím hlavní prvky týkající z toho návrhu stanoviska. Jak víte, tento přehled růstu se vztahuje k rané části cyklu ekonomickému, eh, jak bylo zveřejněno už v listopadu 2018. A tento proces má posilovat plnění cílů Evropy 2020. Eh, teď se chýlí tedy konec této eh, strategie, tohoto strategického cyklu a proto by Evropská unie měla přijmout další dlouhodobý strategický eh, rámec. Díky tomu by členské státy měly dosahovat sociálně eh, inkluzivního a eh, ekologicky příznivého růstu. To musí být zakořeněno v procesu evropského semestru, aby tam byl tedy podpora všech jednotlivých stránek. Já jsem se zaměřila hlavní priority. E, očištění e, ekonomiky, ozelenění a e, zaměření na zdravější zdravotní systém je důležité, protože zdraví a blahobyt evropských občanů musí být tedy naší prioritou. Evropský semestr musí být klíčovým nástrojem ke strukturálním reformám v této oblasti. Také jsem přesvědčen, že je dobrou myšlenkou jasně propojit financování ze strany EU v programovém období, v novém v programovém období s doporučením se strukturálním pro strukturální reformy z evropského semestru. Ale toto pojítko by nemělo na sebe vzít podobou kondicionality. Příliš často eh, reformy mají příliš krátké eh, dopady, proto bychom měli eh, také dlouhodobě hodnotit a jsem rád, nebo že komise přijala naše doporučení hodně zdravotní péče Eh, spíše, že se přesouváme eh, ke straně nebo k eh, cílům výkonnosti, než abychom se zabývali jako cílem úsporami. Neměli bychom být krátkozrací a neměli bychom se udržov, zabývat jen fiskálními záležitostmi, protože jinak bychom nedokázali plnit naše cíle pro růst a Eh, pokud nebudeme mít eh, zdravé eh, občany. A teď ponechám slovo kolegům, aby mohli přeložit své názory. Děkuji pan, paní Kapezun za pana Zorinia. Tři minuty, prosím, máme málo času. Bueno, quiero... Děkuji vám. Já bych chtěla omluvit pana Soríňa, který tu dnes není požádal mě, abych vyjádřila jeho myšlenky. Pan Zorino děkuje panu Kovačevovi, hlavnímu zpravodaji, a hodlá podat několik pozměňovacích návrhů. Chtěl bych v nich zdůraznit, že je zapotřebí, aby klimatická a environmentální politika hrála větší roli eh, v ekonomické a sociální dimenzi evropského semestru. Chtěl by také, aby cílem byla uhlíkově neutrální ekonomika. Evropský semestr by měl také obsahovat závazek nulových emisí do roku 2050. Mělo by to nastat pomocí nákladově úsporného a sociálně spravedlivého přechodu. Pan Zorino také podá pozměňovací návrhy ke konceptu pracovní síly a e, k jejímu vztahu s dekarbonizací, která by měla probíhat strukturovaně v evropském semestru, do čehož by měli být více zapojeni ministři životního prostředí v radě. Děkuji moc krát, pan Eichhout. Děkuji, paní předsedkyně, já to vezmu velice krátce. Chtěl bych poděkovat zpravodaji za návrh zprávy a myslím si, že je v ní mnoho dobrého, co můžeme podpořit. My hodláme tuto zprávu posílit tím, že ji navázáme na národní energetické a klimatické plány, které mají vlády povinnost vypracovat podle stávajícího nařízení, takže tam můžete očekávat pozměňovací návrhy. Jinak eh, podporuji tu vazbu na SDG a na sociální pilíř a tak dále. Jediná diskuze, kterou my eh, povedeme to je váš bod týkající se kondicionality. To se dá čekat, protože my nesouhlasíme s tím, jak je to eh, naformulováno. Myslíme si, že určité podmínky by tam nastaveny být měly a eh, uvidíme, jak se nám to povede eh, vytvořit inteligentně, protože samozřejmě nechceme, aby lidé byli bytí na tom, když nedostanou finance, ale určitá kondicionalita by tam měla být. Takže to je potřeba v té zprávě změnit, jinak všechno podporujeme. Děkuji. Paní Grostet, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Když se podívám na zprávu komise, tak jsem si všimla s velkým uspokojením, protože to je opravdu aktuální téma ve Francii, že je tu e, důraz na e, spravedlnost fiskálně. Také jsem četla odstavec o globalizaci a schopnosti vlády e, Eh, mm, zdanit ty nejbohatší, že je stále omezenější. Je zapotřebí, abychom tedy měli spravedlivé zdanění a to je nezbytné pro inkluzivní růst. To je také velice aktuální diskuze ve Francii. Naši spolupčané nechápou, jak je možné, že podniky, které mají obrovské zisky v digitální oblasti v Evropě, eh, jsou tak malo zdaněné a Rada bohužel nedokáže v tomto udělat rozhodnutí. Já si myslím, že to je velice závažné a že to opravdu nebude eh, prospívat volební kampani, že to tam bude použité. A eh, my tedy v investicích máme klást eh, důraz na Eh, udržitelnost, na výzkum, na nové digitální technologie, ale já tu nevidím nic ohledně průmyslu. My úplně necháme eh, sekundární sektor stranou, eh, nechápeme, že energie, technologie, digitální oblast, že mohou být zcela dematerializované, ale používají zdroje, používají suroviny. Takže to musíme všechno brát v úvahu při industrializaci Evropy. Děkuji. Ještě někdo? si přeje slovo. Vrátíme se zpátky? Ne, ještě ne. Paní Vekio z komise. Děkuji paní předsedkyně a děkuji zpravodaji a kolegům, kteří si vzali slovo. Já bych chtěla říci pouze několik málo věcí. Děkuji za komentáře k roční analýze růstu. My bereme na vědomí stanoviska vašeho výboru. A náležitě je předáme radě a také Rada pro životní prostředí bude diskutovat o roční analýze růstu v příštím roce. Jsme velice rádi, že některé body, například co se týče inkluzivity a zdravotnictví e, a udržitelnosti, padají na úrodnou půdu v, v analýze za letošní rok získali poněkud více prostoru, protože jsme na křižovatce, co se týče naší ekonomiky, ale uh, jsme na tom dobře, na to bychom, na to bychom měli pamatovat. Uh, máme za sebou 6 let nepřerušeného růstu. Ještě nikdy nebyla v Evropě vyšší zaměstnanost. 239 milionů lidí má práci, což je úctyhodné číslo a na to bychom měli být hrdí ale neznamená to, že jsme dostatečně vybavení na dlouhodobé výzvy. Sílí externí hrozby a proto si myslím, že teď je vhodná příležitost k tomu, abychom jednali. A samozřejmě inkluzivita a udržitelnost jsou dva důležité aspekty, které v analýze zdůrazňujeme. A abych navázala na paní Grostet, tak i modernizace průmyslu je v návrhu zprávy zmíněna, protože to je důležitá součást dekarbonizace a přechodu k oběhovějšímu hospodářství v Evropě. A také pro naši globální konkurenceschopnost. Tím bych skončila svůj příspěvek a děkuji všem za váš čas. Děkuji moc krát a teď pan Kovačev, prosím. Děkuji všem kolegům a děkuji komisi za její vyjádření. Souhlasím v podstatě se vším, co říkáte. V klimatické a environmentální politice je třeba, abychom drželi krok s technologickými revolucemi, které probíhají, s inovacemi, které posilují naši ekonomiku je třeba posilovat občanskou společnost a dosáhnout nulových emisí do roku 2050. Pokud jde o kondicionalitu, tak bychom neměli trestat regiony a občany. Měli bychom najít způsob, jak vymyslet tuto vazbu. Děkuji vám moc krát a těším se na další diskuzi. Thank you very much. Děkuji. Lhůta pro pozměňovací návrhy 11 hodin 9. ledna a pouze v angličtině 29. ledna, doufejme, budeme ve výboru Envy a 25. a 26. února ve výboru Ekon. Tím se dostáváme k poslednímu bodu na našem pořadu jednání a to je zvážení návrhu stanovisek k absolutoriu eh, souhrného rozpočtu Evropské unie, eh, Evropské komise, eh, Evropského eh, střediska pro, pro zabraňování chorobám a, a agenturám EEA, ECHA e a EMA e a také ECDC. Já jsem měla na starosti tyto stanoviska a proto nejprve několik slov úvodem. Eh, tak jako v předchozích letech náš výbor vypracuje šest stanovisek. Co se týče komise, letos účetní dvůr rozhodl, že neposkytne Eh, odhadovanou eh, úroveň eh, chybovosti pro oblast rozvoje venkova, klimatické akce rybolov. Místo toho se vyjádřil k chybovosti, k níž může dojít v této oblasti, co se týče nespůsobilosti v rybolovu, v aktivitách, v projektech, výdajích. Co se týče specificky eh, DG životní prostředí, stojí za zmínku, že v roce 2017 program LIFE eh, o, o, eh, slavil, oslavil 25. výročí a spolufinancoval 129 nových projektů, ale je potřeba ještě vynaložit další úsilí ke snížení spoždění plateb a v rámci tohoto programu 5,8 plateb byly eh, vlastně překročily eh, závazné lhůty v roce 2017 v porovnání s 3,9 v roce 2016. Střednědobé hodnocení programu LIFE vyšlo v roce 2017, eh, ale během období pokrytého hodnocením, to znamená léta 2014 a 15, bylo potřeba mnoho projektů teprve zahájit a málo projektů bylo ukončeno. Co se týče generální ředitelství pro klima. Hlavní znepokojení se týká skutečnosti, že eh, eh, cíl 20% klimatického mainstreamingu nebyl v roce 2017 splněn, bylo to jenom 19,3 a e, rozpočet Unie, e, tedy, tedy jenom z tohoto hlediska byl vlastně e, klimaticky uspokojivý rozpočet EU a jsou tady výhrady z hlediska reputace, co se týče Eh, identifikovaných slabin, zvláště co se týče schématu eh, eh, obchodování s povolenkami. DG Sante ukončilo střednědobé hodnocení programu, z něhož vyplynula relevantnost pro členské státy, je potřeba posílit úsilí, aby se zvýšila přidaná hodnota Unie. Návrh stanoviska také poukazuje na zbytkovou hodnotu chybovosti v této oblasti, která je nad eh, tedy eh, eh, Prahem významnosti 2%. Víme, víme, že je to zřejmě nadnesenými na, na nároky na úhradu nákladů v jednom členském státě. To bylo způsobeno strukturálními změnami a DG Trade bude muset učinit veškerá opatření, aby se to v budoucnu už neopakovalo. Co se týče agentur, návrhy stanovisek zkoumají, jakým způsobem využívali zdroje, jak co se týče finančních zdrojů, tak eh, personální obsazení. Obecné, eh, obecně lze říci, že některé výstupy se nepodařilo eh, realizovat v roce 2017 ze strany řady agentur tím, že měli málo zdrojů. Návrh stanoviska také poukazuje na hlavní eh, vědecké a technické výstupy a řadu iniciativ, které provedly. Co je důležité, účetní dvůr uvádí, že eh, je eh, si rozumně jist, že výroční rozpočet za, roky 2000, za rok 2017 u všech pěti agentur jsou spolehlivé a že veškeré transakce byly v souladu s právem a správné. Eh, na základě dostupných údajů návrh stanoviska eh, vyslovuje spokojenost eh, tedy s, s tedy tím, jak komise a veškerých těchto pět agentur postupovalo v roce 2017 a také spokojen s prací odevzdanou těmito pěti agenturami a také s nakládáním s rozpočtem ze strany těchto pěti agentur. Eh, a účetní dvůr eh, eh, navrhuje udělení absolutoria pro komisi a pro těchto pět agentur za, za no 2017. Teď tedy žádám o zpětnou vazbu od stínových zpravodajů a od kolegů, paní Kadenbach. Ano, děkuji. Nejprve chci poděkovat paní Valiant za za, za všech těch šest eh, návrhů eh, a všechny také podporuji. Jak řekla, jde o absolutorium za rok 2017 eh, za celou řadu agentur. Za, ním, za něž je náš výbor spolu zodpovědný EPSA, ECDS, EMA, ECHA a e Mám také příjemný úkol eh, v rámci eh, výboru pro kontrolu rozpočtu, také odpovídám také za tyto agentury i v tomto, eh, i v této oblasti. Myslím, že lze stručně říci, že jak co se týče souhrnného rozpočtu DG Santa, DG Klima, jak co se týče těchto pěti agentur, se připojit k návrhu na udělení absolutoria. Mám jenom dvě malá doplnění. Jednak stanovisko k souhrnému eh, rozpočtu, tam eh, přidat ještě paragraf, že eh, program, co se týče ochrany rostlin a Eh, a zajištění bezpečnosti potravin a krmy vše eh, eh, prováděl, prošlo dobře a bylo to uspokojivě vyřešeno. A potom ještě další odstavec, kdy chceme říci, že veliká většina programů na ochranu zdraví byla, byla realizována. Vím, že proto, proto stanovisko máme vlastně jenom eh, vlastně víceméně jenom omezený rozsah, co se týče eh, eh, článku, článku 14, tam se hovoří o chybovosti a chci jenom doplnit, že toto bylo vlastně splněno ze strany členské státu. Co se týče agentury ECHA, tam se chci vyjádřit k těm, formám, k těm problémům, že některé že některé firmy vlastně buď umyslně anebo neúmyslně e, požádali o e, méně, e, o úhradu méně nákladů a z toho, z toho ale vyplynuli, vyplynuli velké úkoly navíc pro tu agenturu. Příští týden v rámci debaty ve Štrasburky budeme ještě hovořit o o bezpečnosti potravin a komise tam ještě podává pozměňovací návrh a co se týče nákladu pro eh, agenturu eh, EFSA, myslím, že bychom měli v této souvislosti upozornit na to, že na tyto jejich úkoly bude potřeba ještě doplnit další, eh, další finanční prostředky, aby agentura mohla i nadále úspěšně pracovat a plnit své úkoly. Děkuji, paní Grostet. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Já naprosto podporuji veškerá tato eh, stanoviska. Chci zdůraznit ještě tu Evropskou agenturu pro eh, léčiva. Tam eh, absolutorům nebude působit problémy, jenom bych chtěla říct, že ty pozměňovací návrhy, které mohou být předloženy, se musí zaměřovat na rozpočtové otázky a neměly by být záminkou k tomu, abychom se zmiňovali o práci, o obsahu práce této agentury. A chtěla bych upozornit na bod 4 vašeho stanoviska, paní Valen. Já je podporuji úplně. A tam se zdůrazňují zdroje pro agenturu. A máte pravdu. Na jedné straně jí dáváme spoustu nových úkolů, a na druhé, a to je téma, které velice dobře znám, protože se zabývám veterinárními léčivy, a na druhé straně víme, že se musí přestěhovat, že přijde o personál a Víme tedy, že má eh, na starost důležitou věc, to je zdraví občanů, ale eh, my k tomu nedáváme postatečné finanční prostředky. Úplně vás podporuji a myslím, že musíme trvat na tom, aby Evropská eh, komise uznala tuto obtíž, aby posílila prostředky pro tu agenturu, aby odpovídala financování jejím novým úkolům a situaci. Děkuji. Uh, Děkuji vám oběma za podporu. Naprosto souhlasím s tím, co jste řekli a těším se na vaše pozměňovací návrhy. A nyní dám slovo komisi. Ke vstupu máme zde paní Bakru, ale možná i další. Nejprve tady paní Vakru. Děkuji jenom co se týče generálního ředitelství pro ochranu životního prostředí, my jsme velice spokojeni s vaší zprávou. My jsme se snažili realizovat program LIFE eh, do maximální míry a naší prioritou bylo dokončit programy zvláště ty eh, vlastně programy z minulých období. A tím pádem máme údaje a výsledky, které jsme vyplnili do střednědobého hodnocení a do nového návrhu na program LIFE, na, který jsme prezentovali letos v kontextu víceletého finančního rámce ke schválení. My Eh, souhlasíme s tím, co zde bylo řečeno o spoždění plateb, ale máme takovou malou omluvu. My se snažíme ty platby provádět přesně, ale to vedlo, jak asi víte, k velice nízké chybovosti, tak jak to také stojí ve zprávě o roční činnosti ale eh, bereme vážně vaše vyjádření, budeme se snažit naší práci ještě zlepšit, také vzhledem eh, k eh, významným škrtům v oblasti personálu, k nímž u nás došlo a také vítáme to, co jste řekli a už v roce 2018 se snažíme řešit tento problém a dostane se to do naší výroční zprávy o aktivitě, co se týče agentury EMA, protože tam nám jde o více synergií chceme realizovat program LIFE s dobrými výsledky, které chceme také udržet. Tolik tedy od DG Environment. Děkuji. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Ano, DG Van Hormek, eh, DG Climate Action, klimatická akce, i naše generální ředitelství si váží vašeho návrhu stanoviska, bereme je na vědomí, co se týče těch dvou problémů, které zde zazněly, eh, Eh, harmonizace klimatu do eh, všech oblastí. My si uvědomujeme, že toho se ještě nepodařilo dosáhnout. Snažíme se si stanovit ambiciozní cíle do roku 2020, ale vyžaduje to společné úsilí všech zúčastněných subjektů a realizačních eh, subjektů. Ovšem jsme na správné cestě, průkopnické. Návrh rozpočtu na rok 2019 bude Finální rozpočet na climate eh, mainstreaming je 20,1%, se nám podařilo dosáhnout pokroku a pak je tady ještě eh, potřeba připravit rozpočet na 2020, takže je tady i riziko, že se nám nepodaří toho dosáhnout, snažíme se maximálně. Co se týče ETS, eh, systém obchodu s povolenkami, to je nejkritičtější bod. Je to, je to ožávý systém, funguje podle bankovního sektoru, snažíme se, eh, snažíme se používat standardy, které platí v bankovnictví eh, a eh, realizovali jsme řadu kroků v extenzivním akčním plánu. Systém jsme přesunuli ku příkladu na bezpečnější servery v Lucembursku a teď provádíme jakési hodnocení rizik, abychom zjistili, jaké vlastně máme riziko pro, po implementaci celého akčního plánu a pak se rozhodneme, jestli zrušíme výhradu v naší výroční zprávě z roku 2018 a nebo ne. To je tedy podmínka pro eh, tedy eh, vypuštění té výhrady, ale nemohu předjímat výsledek tohoto hodnocení. Děkuji. Uh, Děkuji. Ještě někdo? No, děkuji. Eh, já budu tedy poslední, jsem z DG Sante. Pokud jde o DG Sante, tak my vítáme návrh stanoviska, který je velice jasný. Pokud jde o programy potravinové bezpečnosti a zdraví, tak jsme zcela pro eh, závazky a platby implementované v roce 2017. Pokud jde o chybovost, tak momentálně se snažíme co nejlépe využívat nové finanční nařízení, které umožňuje zjednodušení proplácení vzniklých nákladů členským státům. Tedy je to jednodušší pro členské státy i pro komisi a my nyní tedy poukazujeme proplacené částky. Momentálně na tom pracujeme a pokud jde o EMA, tak to bylo správně řečeno, že to je spíše problém pro roky 2018 a 2019. To je velmi specifický případ a my si uvědomujeme tento problém. Neustále spolupracujeme e, na, na řešení jednotlivých priorit, jako jsou personální stavy a tak dále. Děkuji vám moc krát. Je tu někdo z agentur, kdo by si chtěl vzít slovo? Ano, prosím. Já jsem z Evropské agentury pro životní prostředí. Děkuji vám za toto eh, stanovisko a že kladete důraz na eh, potřebu mít eh, odpovídající finanční prostředky pro agentury. Děkujeme. Uh, then, uh, that's it. V tom případě to je všechno. Ještě paní Vakru. Ještě bych vás chtěla také informovat, pokud je o Evropskou agenturu pro životní prostředí, komise dokončila její hodnocení v letošním roce, takže to budou výsledky, které se budou moci objevit ve vaší příští zprávě. Dále naprosto podporujeme vaši zprávu o Evropské agentuře pro životní prostředí i EHA. E Pokud je o nařízení o POPS, e, které máme na starosti. Děkuji vám. Ještě jednou děkuji zástupcům komise. Máme lhutu pro pozměňovací návrhy 11. prosince v 5 hodin odpoledne. A doufáme, že hlasování v Envy proběhne 21. nebo 22. ledna. Děkuji tedy moc krát a přeji příjemný zbytek dne a dobrou chuť.